Welcome everybody. Tak vítám všechny, můžeme rovnou pokračovat eh, bodem 14 pořadu jednání. Válka v Sýrii, nedávné vojenské vývoje a vyhlídky do budoucna. Já budu mluvit česky, použijte prosím pěkně sluchátka. I will speak Czech. Eh, já bych rád zahájil neobvykle naše jednání eh, tím, že položím otázku. Ty zprávy ze 13. března minulý týden mluvili o obklíčení Afrinu tureckou armádou a eh, potvrdili, že turecká armáda Afrin začala obléhat. Zdá se, že se v Afrinu bude opakovat situace z východní Gúty. Nejprve je město bombardováno, obklíčeno a blokováno. V Afrinu stejně jako v Gutě několik desítek tisíc civilních obyvatel. Jak v Afrinu, tak v Gutě blokáda brání vjezdu humanitárních konvojů. Jak v Afrinu, tak v Gutě byly zabity stovky civilních obyvatel. V obou městech je hlad a nedostatek vody. Rozdíl je v tom, že zločinu na civilních obyvatelích se účastní v Gutě letadla Asáda a ruské armády a v Afrinu civilní obyvatelstvo bombarduje armáda turecká. A moje otázka, kterou kladu předem, je, je turecká armáda, která vraždí civilisty, ještě stále naším spojencem. Byl bych rád, kdyby eh, eh, panelisti se dotkli eh, velmi výrazně tomu, toho, co se děje v Afrinu a že je to právě turecká armáda, která eh, tam zaútočila. Eh, ta válka už trvá sedm let a myslím si, že eh, bychom měli dělat více, než jenom diskutovat u nás v Evropském parlamentu. Ale přesto si myslím, že musíme k tomu najít cesty a proto si dovoluji uvítat Eh, vysoce postavené experty, aby nás informovali o tom, jaký je současný vojenský vývoj a jaké perspektivy eh, má řešení tato never-ending válka. Rád bych teda uvítal mezi námi pana Jean-François Aspery, Policy Officer for Syrian Security Expert, EEAS,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 a teď začneme, protože nemáme příliš mnoho času. Musíme skončit naše jednání ve 12.30, takže máme 45 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste mě sem opět pozvali, samozřejmě ze smutných důvodů. My už jsme se setkali dříve, ohledně stejného tématu. Myslím, že poprvé to bylo před čtyřmi lety a bohužel ta situace se od té doby nevyvinula tak, jak bychom si my, Evropané, přáli. Vy jste mi položili konkrétní otázku a já vím, že pro mnoho z vás je důležité to, co jste také zdůraznili v usnesení z minulého týdne. Myslím si, že je ale důležité zdůraznit, že moment, to, na co momentálně upozorují média a určití komentátoři, tak eh, ten dojem, že válka bude brzy u konce, s tím zásadně nesouhlasím. A mohu vám vysvětlit proč, ale myslím si, že by bylo nebezpečné upadat do pasti tohoto narrativu. Já mám pro vás prezentaci, která si klade otázku, co když válka bude pokračovat. Věnujme se na chvilku této myšlence jsou dobré důvody podlehnout té iluzi, upadnout do té pasti a myslet si, že válka bude brzy u konce a ten problém už brzy nebude náš. Samozřejmě probíhají vývoje přímo v terénu, nejenom ty turecké operace, ale samozřejmě eh, také ruské a operace syrské vlády. Fakt, že ISIS už v podstatě v Sýrii není, nebo jenom v nějakých obklíčených kapsách, obklopen eh, vyjednáváními pod ruským dohledem. To vše vedlo k tomu, že na poslední schůzi v Soči byla nalezena dohoda o diskuzích o nové ústavě pro Syrii. To všechno budí iluzi, že se blíží konec. Podporuje to i skutečnost, že válka trvá už dlouho, takže pro mnoho lidí je lákavé myslet si, že protože už válka trvá sedm let, určitě to znamená, že brzy skončí. Já bohužel s tímto hodnocením nesouhlasím. A mnoho lidí na Středním východě a Severní, Af- a Severní Africe také ne. A předpokládám, že vědí více o důvodech, proč konflikt začal, než my. Eh, jestli vám mohu dnes předat jedno sdělení, pak to, že konec syrské války ještě není koncem syrského konfliktu. V čem je ten rozdíl? Konflikt to je ta otázka, která válku začala. Válka je projevem tohoto konfliktu. Jakmile není vyřešen konflikt, jakmile nejsou vyřešeny hlavní problémy, které vedly ke vzniku války v roce 2011, pak budou násilnosti pokračovat. Budou mít určitě jiné podoby, to ano. Teď máme válku o území, ale konflikt může mít i mnoho jiných podob statistiky říkají, já nevím, jestli na to dobře vidíte, že drtivá většina lidí na Středním východě a v Severní Africe nevěří, že konflikt skončí v letošním roce ani příští rok, vlastně ani v příštích pěti letech. Proč jsou takoví pesimisté? Co vědí, co my nevíme? Myslím si, že jde právě o porozumění těm prvotním příčinám konfliktu. Není to jen můj osobní názor, já jsem badatelka v oblasti konfliktu. Konflikty jen tak nezmizí. Jestliže se pohádáte s manželkou, tak to je přesně ono. Dokud nevyřešíte hlavní příčinu sporu mezi válčícími stranami, tak konflikty budou pokračovat. Ten problém nemůžete jaksi udusit, zatlačit. Pak jsou tu ještě další faktory, které eh, podporují tuto myšlenku. Nejenom to, že sám konflikt není vyřešený, ale pak je tu také to, že v Sýrii dnes není nikdo, kdo by dokázal vojensky ovládnout celou zemi. Takže zůstane problémem bezpečnost. Jedna věc je bojovat proti ofenzivě a druhá věc je stabilizovat zemi. Eh, je to trošku slogan, ale jedna věc je vyhrát válku a úplně jiná věc je vyhrát mír z čistě bezpečnostního hlediska. Představte si Libii po roce 2011 například. Takže ano, vstupujeme do nové fáze, ale to, co zbývá ze syrské policie plus syrská armáda, nejsou schopni zaručit bezpečnost mimo oblasti, které mají pod kontrolou. Jinými slovy, některé části země zůstanou mimo kontrolu syrské vlády a ani Rusko, ani Irán nebudou přijatí jakožto mírové síly v těchto regionech, takže bezpečnost zůstane problémem. Pak dalším problémem jsou peníze. Evropa je pod tlakem, aby poskytla finance na rekonstrukci. Eh, poslední čísla uvádějí 100 eh, až 300 miliard euro na rekonstrukci. To je obrovská suma a nečekejte, že samotné peníze vyřeší problém. E, není to jen tak, že bychom my, Evropané, vytáhli kreditku a zaplatili si zmizení problému. E, dokud nebude bezpečnostní situace stabilní, dokud nebudou ty prvotní příčiny vyřešeny, bude to jako lít peníze do bezedného sudu. Finance to jenom zhorší, finance povedou k protahování té nejistoty. Lidé nebudou mít práci, protože budou spoléhat na ilegální zdroje. Tady je více scénářů, ale každopádně v nich figuruje nestabilní prostředí. Já jsem už zmínila, že pro mě zásadní je fakt, že se neřeší samotný konflikt. Co tím myslím? Myslím tím to, že momentálně z důvodu územních zisků a z důvodu mezinárodní podpory eh, a Ruska eh, režim v Damašku se domnívá, že nemusí činit ústupky. Takže i když budou probíhat mírové hovory, tak ty hlavní, hlavní skupiny v Soči nebyly přítomny. Cestovní mapu k nové ústavě nepodporují někteří hlavní aktéři. A protože eh, se nedočkáme ústupku, tak jsme sice v jiné fázi, ale stále ještě velmi násilné fázi konfliktu. Co to pro nás znamená? Za prvé, myslím si, že úroveň násilí bude pokračovat, vzniknou gerilové konflikty. Nevím, jestli jste viděli zprávy, poslední zprávy z Damašku. Je to srovnatelné s Irákem v letech 2004 až 2008. Je to úroveň násilí, která je dost vysoká na to, aby zdusila jakýkoliv proces politické reformy, ale také jakoukoliv ekonomickou aktivitu. Ani Rusko, ani Irán nejsou schopné finančně nebo politicky udržovat svou přítomnost v zemi, která by tomu dokázala zabránit. Takže ta, jsou jsou ve velice podobné situaci jako Spojené státy v roce 2003 v Iráku. Může to znít cynicky, ale eh, možná na tom je něco dobrého. A sice únava z konfliktu. Jestli konflikt bude ještě chvíli pokračovat, znamená to, že Eh, válčící strany dospějí k určitému bodu zlomu a začnou dělat nutné ústupky, aby dospěli k dohodě. Ale to zatím ještě je daleko. Eh, pro nás to znamená, zejména pro země, eh, pro, pro země z regionu, které absorbovaly ještě více uprchlíků, pro nás to znamená, že uprchlíci se nebudou jen tak vracet do Sýrie, protože situace tam není dostatečně bezpečná. A poslední věc, to je něco úplně jiného, měli bychom o tom možná hovořit ještě někdy jindy, ale pokud si myslíte, že ISIS je mrtvý, tak eh, já s tím nesouhlasím, on se vrátí v nové podobě. I Al-Qaida je stále ještě aktivní v Syrii, takže nejistota a politické vakuum eh, bude skýtat kontext pro znovu zrození násilných eh, džihadistů. A vrátíme se v podstatě na začátek po sedmi letech. Já to všechno Zmiňuji proto, určitě to pro vás není novinka, že Evropský parlament hraje klíčovou roli v šíření povědomí a vaší rolí je, po, je udržet jaksi tu ránu otevřenou a e, ne, bojovat proti té iluzi, že e, všechno bude v pořádku. Nebude, protože jediný způsob, jak ukončit válku udržitelně a nejenom zastavit bojové akce, je řešit ty problémy, ze kterých válka vzešla. To znamená, je potřeba stabilizovat bezpečnost e, a vytvořit fungující ekonomiku a fungující vládu. Eh, u tohoto všechno před sedmi lety začalo. Tuhle fotografii jsem pořídila, když jsem byla naposledy v Syrii v roce 2010. Vůbec nevím, kdo ty děti jsou a co se s nimi potom stalo, ale eh, právě kvůli nim my všichni se musíme ozvat a musíme říkat, že česká situace nemá jiné řešení, než se pustit do těch nutných a velice bolestných reform. Neříkám, že je to lehké, ale je to nutné a to je ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji, Florence. Já si myslím, že i zprávy nepříliš optimistické eh, mohou vést k výsledku. A děkuji moc krát. Eh, dalším řečníkem Jean-François. Máte slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem chtěl schrnout tu situaci v Syrii. Hned na úvod bych řekl, že na 100% souhlasím s tím, co bylo řečeno. Byl bych to řekl sám, ale ne tak elegantně a ne tak e, výmluvně jako vy. E, ohledně vašeho prvního předpokladu, ano, ten konflikt ještě neskončil a Eh, nemůžeme eh, říci, že tam není žádná vojenská situace v Sýrii. I kdyby režim a jeho spojenci eh, získali nějaká vojenská vítězství v následujícím roce nebo roce a půl, tak se situace zhorší, protože ta druhá strana se nějak přeskupí a objeví se v jiné formě. Budu hovořit o Sýrii, eh, Gutě, Afrinu. To jsou situace, které jsou pro nás nejvíce znepokojivé. Situace v Afrinu je nejvíce znepokojivá. Víte, že už měsíc režim a jeho spojenci eh, vedou ofenzívu proti eh, Gutě, zahájili letecký útok, leteckou ofenzívu následovanou eh, pozemním útokem. Eh, byla to syrská armáda, čtyři divize, také mm, milice a Hezbollah se účastnili. Zhruba 60 až 70 eh, guty je ní zabráno různými prostředky, které jsou k dispozici. To je znamená kobercové bombardování, používání chloru jako bojového plynu a likvidování eh, civilních infrastruktur a eh, zabíjení civilistů. Jedná se tedy o teror eh, v Gutě a na civilní straně je více než 1400 zabitých do posud. V jižních předměstích Damašku, jak bylo řečeno, je ještě taková drobná kapsa držená ISISem. Před dvěma dny jsme viděli, že se stále ještě bojuje mezi tedy eh, ISIS a silami syrského režimu v této oblasti. Podíváme-li se na sever, eh, s operací Olivová ratolest, eh, tam jsou turecké síly a e, spojenecké síly. Tato operace již byla zahájena před měsícem. E, Turci e, okupovali nebo zabrali velkou část tohoto mm, území. Oni tvrdí, že chtějí zabezpečit hranici mezi Sýrií a Tureckem a že chtějí zabezpečit eh, iráckou hranici. Ale podívejme se na to, co se děje v Afrinu. Od hranic se vydali dál a eh, eh, do dvou, tří měsíců získali město. Takže co se týče Afrinu, je tu obava populace z možného návratu Eh, je zapotřebí, aby bylo zabezpečeno to území předem a je zapotřebí eh, tam eh, provést mm, toto zabezpečení, protože může dojít určitému takzvanému sociálnímu inženýrství ohledně Kurdů, kteří by mohli být vyhnáni. Takže se může stát, že dojde k opačné situaci než v jiných městech. Co se týče bojů, na mnoha místech se ještě bojuje v Sýrii, jsou tam především bojovníci proti ISIS. Zemna SDF a, a koalice, které se podařilo dosáhnout raky, tak teď směřuje k irácké hranici. A všechny operace v této oblasti jsou zaměřeny na vyčištění této oblasti na jih od Eufratu a na východě e, směrem k hranicím s Irákem. Jižní část země, která je e, oblastí, která by měla být e, deeskalována, nicméně tam dochází spíše k eskalacím na jeho západě, který doposud byl oblastí poměrně klidnou, pokud tak můžeme říct. Třeba, že tam jsou určité cíle syrského režimu, ale také vidíme, že dochází k vyjednávání mezi režimem a Jižní frontou aby došlo k nějaké dohodě. A poslední oblast, o které musíme hovořit, poslední ta velká oblast je GRIP, kde se bojuje mezi HDS, což je tedy poslední verze al a e, Fronto a mezi Aršamem a Azinky, HTS znamená tedy v podstatě Al-Qaidu, eh, byla zatlačena touto koalicí podporovanou Tureckem, ale také vidíme, že dochází k bojům mezi režimem a umírněnou opozicí. Dochází k bombardování například a vzdušné kampani na určité části této oblasti. Pokud máme diskutovat o perspektivách, v posledních dvou měsících jsme viděli, že se situace komplikuje na, bojovi, na bojišti, ale také současně se zjednodušuje to, co se na místě děje. Do konce roku tam můžeme mít zhruba čtyři velké oblasti v Sýrii. Za prvé tu, kterou drží režim samozřejmě. Druhá oblast, to je severovýchodní eh, eh, část, která by byla eh, idea a Kordy, A ta třetí, pod tibetským vlivem, mohli to tak nazvat. A ta čtvrtá, to je oblast, tam, kde se vedou operace, e, e, například teď tam mírová, ta olivová ratolest, kde je koalice podporovaná Tureckem. A potom jeho západní oblast, kde podle nás by eh, eh, se IS měl stahovat, ale oni se budou transformovat, eh, přetvářet a povedou asymetrickou válku ehm, na některých místech v Sýrii i v těch oblastech, kde po nějakou dobu se IS nevyslo, nevyskytovalo. SDF a PID byli eh, na určitých místech eh, v eh, ofenzivě, ale museli se reorganizovat a poslat některé své části do Afrinu bojovat, což má negativní dopad na koaliční síly a jejich operace. A tady myslím, že skončím a rád budu odpovídat na vaše dotazy. Děkuji. Nyní prosím pan Ervin. Děkuji za laskavé e, pozvání a za vřelé přivítání, pane předsedo. Já se pokusím e, e, dodat ještě něco k dvěma předřečníkům a možná, že začnu s takovým provokativním popisem reality a z toho odvodím svůj argument. Ten původní válečný konflikt už skončil a vyhrál ho prezident Assad a, a Eh, jeho mezinárodní spojenci. Mm, to neznamená, že válka skončila. Ten eh, základní konflikt, eh, ten boj proti autoritářskému režimu v syrském státě skončil a vyhrál autoritářský režim. Dva faktory, které ovlivňují trvání tohoto konfliktu, budou pravděpodobně, jestli se ten režim dohodne s kurdskými silami a jak dlouho SDR bude podporováno americkým vysokou eh, přítomností na východě země. Za druhé, to znamená, že nebude eh, žádný, eh, žádná politická transformace krátkodobě a střednědobě. Režim samozřejmě nemá zájem na tomto a možná proběhne nějaká na oko transformace možná prostřednictvím skupin, které se účastí procesu v Soči a v Astaně. Hmm. Eh, ta rekonstrukce už tak trochu eh, začala samozřejmě podle podmínek režimu. Zaměřuje se na eh, Damašek, Alepo a Homs. O tom budu hovořit podrobněji za několik minut. Za druhé si musíme položit otázku, do jaké míry díky tomu to západní politika vyjednávání přes ženevský proces udržování uprchlíků nebo aspoň opečování jejich v regionu a Eh, jak je to udržitelné dlouhodobě. A eh, samozřejmě, abych eh, přidal ještě trošku temna, islámský stát nebyl poražen jeho sítě, jeho finanční sítě, jeho zdroje akorát zmizely z radaru. A víme, že stovky milionů byly v podstatě odsunuty ze Sýrie pomocí prostředníků, kteří pomáhají s Takže oproti eh, tedy eh, tomuto eh, chci udělat dvě věci. Za prvé povaha syrské války. To je velice důležité, aby ta rekonstrukce mohla takto vypadat. A potom se zamyslíme nad tím, co uděláme místo toho. Pokud se podíváme na posledních sedm let, tak jsme eh, prošli eh, celou řadu přechodů od protestu eh, k ozbrojenému opozdání přes radikalizaci, přes fragmentaci až, jak kolega nalevo říkal, ke konsolidaci, která je, probíhá právě teď. Jedná se o nesmírně složité hřiště s mnoha hráči, kteří nejsou vždycky čitelní Jedná se eh, o konflikt, ve kterém eh, eh, se ty místní, lokální, a globální a regionální zájmy tak proplétají, že bude těžké je oddělit. Takže když se hovoří o rekonstrukci, tak to znamená, že klasický přístup ehm, k eh, obnově prostřednictvím mírové dohody a nějaké eh, pomoci eh, je tady určitě nemyslitelný. Jak říkala paní Gaup, možná úroveň násilí klesne, to už klesá na spoustě míst, ale není to trvalý jev, protože hlavní síly, které vedly k, nebezpečí, zůstávají na místě a akorát to poroste, až eh, se prezident, eh, režim prezidenta Asada obnoví nebo stabilizuje. Co to znamená pro eh, rekonstrukci, která se objevuje na politickém horizontu? Z hlediska srovnatelné zkušenosti jinde můžeme říci, že za peníze si lásku nekoupíš. To znamená, že když dáte hodně peněz na stůl, tak eh, vám to eh, nepřinese ty politické ústupky eh, v oblasti, která je režimu drahá. Takže na tohle je třeba na základě komparativních důkazů zapomenout. Potom logika vedení války. Ta vycházela na trestání z toho zradců, odměňování věrných a v neustálém posilování mocenské základy režimu. To znamená, že ta rekonstrukce bude eh, postupná, selektivní, prospě lidem a skupinám a oblastem, které drželi eh, pohromadě se režimem a podpořili ho a proto režim eh, rozhodně nebude chtít ty uprchlíky z Turecka a mm, Jordánska a Libanonu přivést zase zpátky. Určitě se eh, zde obnoví eh, autoritarský režim, nebo posílí ještě, eh, což je takový širší trend na Středním východě. Přání skutečné politické transformace, jak je vyjádřené ve vašich dokumentech, bude konfrontováno s nedostatkem politické odpovědnosti v e, nadcházejícím období a e, samozřejmě e, situace na straně uprchlíků bude samozřejmě poměrně neudržitelná. Tohle všechno můžeme pěkně říci, ale co teď tedy? Eh, vojenská eh, intervence eh, očividně není plánována z strany žádné západní země, kromě Spojených států, které už jsou tam přítomny. Takže když, na ní, kdy, když ji od, odsuneme stranou, tak otázkou je, jak podporovat syrskou diasporu. Ta bude vypadat asi jako palestinská diaspora ve 20. století. Jak může ten nesmírný potenciál lidského kapitálu se zapojit tak, aby eh, eh, získal institucionální demokratické zkušenosti, aby eh, zachoval toto v paměti na chvíli, kdy bude možné nějakým způsobem se angažovat se stávajícím režimem nebo se stávajícím režimem. Za druhé, Irán je třeba angažovat mnohem promyšlený ze strany EU. USA rozhodně na to nejsou teď připraveny. Politický eh, zájem Iránu na Středním východě eh, je eh, podstatný. Nemusíme s nimi souhlasit, ale musíme je angažovat za rovných podmínek s otevřenou agendou, což se zatím teď neděje. A teď je velice důležité, musíme se zamýšlet nad 90. lety, kdy určitá situace byla zřejmá na Balkáně. Došlo k přelivu organizovaného zločinu různé eh, negativní efekty, které eh, možná eh, zase tedy bude šířit Asadův režim. Co tedy udělat, aby Evropa byla stabilní vůči hrozbám, které se teď mohou zase ze Syrie začít šířit? Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych otevřel diskuzi k tomuto tématu. Eh, rád bych poprosil všechny diskutující, aby se eh, omezili, řekněme, na 1,5 minuty, abychom ještě měli čas na odpovědi našich panelistů. První paní Lézing, prosím. Mnohokrát děkuji. Já bych se připojil k, k otázce pana předsedy a chtěla bych to doplnit eh, ještě o perspektivu pana Van Fena Jeho bych se zeptala, jak vnímá vstup tureckých vojsk podle mezinárodního práva. A paní kolegyně bych se zeptala, jakou reakci považujete za přiměřenou ze strany EU po oznámení pana Erdoana s tím, že chce pokračovat s tou ofenzivou. A potom ještě poslední otázka v souvislosti s eh, zprávami v libanenských novinách Al-Akbar. Tam jde o to, že byl zveřejněn protokol o eh, setkání jedné malé eh, syrské skupiny v syrském velvyslanectví, mm, kde údajně šlo o rozdělení Sýrie. Zná SVČ tyto plány a ví něco o tom, že by to evropské státy schvalovaly a jaké varianty eh, vysoká představitelka a tedy vidí eh, vzhledem k těmto eh, plánům a vzhledem k tedy územní celistvosti Sýrie. Děkuji. Děkuji, paní Lezing. Pan Freund, prosím. Thank you very much. Uh... Děkuji po této skvělé prezentaci eh, vás všech tří eh, se těžko eh, hledá dobrá otázka, ale paní Lézink vlastně ukázala, <laughs> že dobrou otázku položit lze, takže já musím přijít s něčím slušným. Něco, co mě trápí celou dobu, co jsem tady poslancem v Evropském parlamentu, je co kdyby Evropská unie měla už e, slušnou e, společnou zahraniční politiku e, sedmi lety. Já vždycky říkám, že kdybychom bývali mluvili jednotným hlasem v syrském konfliktu, vstoupili do toho diplomaticky, viděli, co se dělo v dalších regionech podobné situaci, mohli bychom bývali udělat něco, abychom přesvědčili eh, ty eh, různé eh, nebo abychom, abych, ty strany, které mm, se účastnili těch propuknuvších konfliktů, pomohli bychom jim bývali vyřešit ten vznikající konflikt a nemuselo to dojít do téhle velké války protože víme, že důsledky té války teď eh, jsou znát i tady u nás doma. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji také našim řečníkům za vynikající prezentace. Je zjevné, že ty tzv. eskalační oblasti jsou realitou, a jsou to oblasti, které se teď eh, rozdělují, v nich se rozděluje země na jednotlivé části. Takže podle vás je možná, aby se stabilizovaly, dojde k tomu, že se na těchto místech nějak oficiálně uzná dynamika či eh, rovnováha sil, k nímž došlo. Za druhé, jaký typ dopadu to může mít na eh, celý tento konflikt, eh, pokud vezmeme v úvahu chování eh, Trumpovy administrativy a vztahy s Iránem a podobně. Takže jaký postoj můžeme očekávat na jedné straně od Spojených států, na druhé od Iránu? A ještě jednu otázku mám, ta se týká e, zabraní Afinu Afrinu. Turecká armáda ture, se chce dostat dál, se expandovat a chce dojít až ke Kobany. Jak podle vás se toto všechno bude reflektovat, tento vpád e, Turků ve vztahu se Spojenými státy, protože se zdá, že Rusko se zdá, že to tak nějak přijímá. Jaké tření to může způsobit například v souvislosti s NATO? Děkuji. A e, pan Kuso Permi. Gracias, presidente, gracias a... Děkuji vám, pane předsedající, děkuji také všem řečníkům. Já nesouhlasím s několika věcmi. Například s tím, že zde, co zde bylo řečeno, že to je typický model občanské války dvě ekvivalentní ozbrojené síly tu eh, nejsou. Je tu eh, fragmentace různých subjektů na místě. Eh, jsou tu různé komponenty, navíc tu jsou asymetrické postupy financování z různých zdrojů, využívání násilí, eh, teroristické eh, rysy, eh, barbarství. Takže je tu celá řada různých otázek, které se scházejí na tomto místě. A také to má svůj propagandistický aspekt, který souvisí s tím rozbouřením Eh, společnosti od roku 73, pak od roce 2011 jsme viděli další posuny, takže jak jsem říkal, eh, tehdy muslimský eh, prezident v roce 1973 dal určité ústupky. A od té doby se to táhne. A jak byste označil pozice e, umírněných e, sil? Protože, jak jste říkali, je to islámský stát, Al-Qaida a spousta dalších e, aktérů. Jak to vypadá s Líbií? Syrie není Líbie. Tady je okupace z 90%, evakuují se Eh, teroristi eh, z oblasti Afrinu, eh, jsou zabíjeni civilisté a by se vede bombardování, takže je zapotřebí, aby se vysvětlo, co se tady všechno stane, co, co vlastně dělá Turecko, které útočí na syrské síly. A poslední, last but not least, pan Jurek. Děkuji vám. Já mám obecný dotaz. Zda bychom se neměli zaměřit na zajištění nebo zaručení eh, pořádné mezinárodní eh, mezinárodní spolupráce v oblasti tohoto geopolitického konfliktu. Ta válka trvá už tolik let a my jsme se dlouho soustředili na to, kdo by měl vyhrát tento interní boj. A Sýrie byla v desetiletích před válkou eh, geopolitický problém a byla hrozbou eh, pro své sousedy, což eh, je, ta, což je ten hlavní problém který představuje Asadova politika. Pokud jde o úroveň vnitřní tolerance, tak ta, tolera, tak ta situace nebyla tak hrozná jako například v Saudské Arábii dříve. Ale tato realistická perspektiva je mnohem humanitárnější, protože vede ke snížení utrpení, ke snížení lidského utrpení a nikoli k eskalaci a k prodělávání jednotlivých fází konfliktu. Takže tak zní moje první otázka. Zda bezpečnost sousedů není nejlepším způsobem, jak zaručit mír Syřanům. Možná bychom se měli soustředit na realistické řešení, které by způsobilo, že Sýrie bude země, která bude méně ohrožovat mezinárodní řád. A druhá otázka je detailnější, takže možná mi to uniklo, ale příliš jsme se toho nedozvěděli o misi Stafana de Mistury. E, co byste k tomu mohli říci? A pak mám ještě konkrétní otázku na Gutu. Kdo se v Gutě brání? Jsou to civilisté? Mnoho se o tom mluví, ale jsou tam snad i různé skupiny, které mají různé politické příslušnosti. Jurek, eh, měli jsme, dámy a pánové, jeden, dva, tři, čtyři, pět eh, diskutujících, máme tři panelisty a zbývá nás šest minut, takže máte, prosím, každý takřka dvě minuty na odpověď. Můžete začít. Prosím. Thank you. Děkuji vám moc krát. Já bych se pokusila schrnout vaše zcela validní otázky. První smutnou pravdou je, že svět světu se příliš nedaří řešení konfliktu. Takže vinit se z nečinnosti, to si myslím, že není nutné. Z analytického pohledu důkazy ukazují, že občanské války trvají čím dál déle. Už od konce studené války různé interní konflikty trvají čím dál déle a my nevíme proč je to jako nějaký jev z medicíny. Je to něco, čemu sami pořádně nerozumíme. Abych odpověděla na otázku paní Lösing. Myslím si, že Evropská unie analyzuje problém správně a myslím si, že také máme správné představy, jak tento problém vyřešit. Nicméně, a tím se dostávám k panu Freundovi, jak těchto cílů dosáhnout, vzhledem k tomu, že naše entita je do značné míry eh, dána zákony a pravidly, tím, že se držíme pravidel. A operujeme-li v regionu, kde pravidla nedodržuje nikdo, tak nás před předběhnou jiní rusové, Iránci, eh, američané a další. Takže eh, já bych šla i nad rámec eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. Myslím si, že máme i jiné prostředky, jak dosáhnout našeho cíle. My máme jasno v tom, čeho chceme v Sýrii dosáhnout. Já věřím v naše hodnoty, ale nevkládáme do nich všechny dostupné prostředky. To je diskuze, která je na vás a na ostatních, kdo v Evropě rozhodují, ale musíte zvážit také použití síly tam, kde je to nutné. Zvážit, opakuji. voudrais revenir sur le risque de parti. Děkuji. Rozdělení Syrie. Eh, dnes eh, riziko je velké, riziko rozdělení Syrie. Já jsem opravdu překvapen tou tabulkou, kterou jste ukázala ohledně eh, názoru, ohledně toho, jak dlouho může tato krize trvat. A to je opravdu fakt, který nás velice zasahuje. Režim jedná podle jasně vojenské logiky a tato vojenská logika je z toho konfliktu patrná. Režim nemá vůbec eh, zájem vést logiku vyjednávání nebo inkluzivního vyjednávání nebo reálného vyjednávání. A e, my e, se e, snažíme z evropské strany přesvědčit jednotlivé strany, aby vyjednali nějaké řešení. Musí dojít totiž k nějaké inkluzivní dohodě mezi sebou, aby tento konflikt mohl skončit. Snažíme se najít to, co by bylo udržitelné pro vyřešení konfliktu v Sýrii. A na, na řešení jistě bude muset počkat a my v tomto smyslu tedy podporujeme to, co bylo eh, řečeno, protože eh, podle eh, ženevské rezoluce a ženevského výboru musíme postupovat dál. Tyto dohody jsou totiž vyvážené co do reprezentace jednotlivých stran a aktérů konfliktu. Jsou to cíle, které jsou dosažitelné a z toho důvodu je nutné, aby Damašek přijal to, že zasedne k vyjednávacímu stolu. A tady skončím. Děkuji, slovo eh, uh, Let me try to add two quick thoughts. Tak já se pokusím přidat ještě eh, několik postřehů. Děkuji vám za otázky. Zabýváme-li se otázkou, jak má začít řešení syrského konfliktu, tak už to nemůže začít v Damašku. V tom smyslu, že by se měl zapojit režim prezidenta Asada. Ten zcela jasně prohlašuje, že chce obnovit stoprocentní kontrolu nad syrským územím e, zpět v hranicích z roku 2011 e, a chce tedy tuto kontrolu. Co nám tedy zbývá? Zbývá nám Rusko a Irán. Bez jejich podpory e, by ten konflikt Eh, skončil tak jako tak za několik let, protože by se zhroutila syrská ekonomika, anebo by už nestačily bojové kapacity syrské armády. Ale oni chtějí něco jiného. Eh, Rusko chce silný syrský stát, spolehlivého spojence na Středním východě. Irán chce něco jiného. Irán chce slabý stát, s paralelní sítí milicí, eh, politických skupin a tak dále, právě tak jako v, Le- v Libanonu, v Iráku a v dalších okolních zemích to zcela jasně ohrožuje regionální bezpečnost, protože je to mnohem méně předvídatelné, než dejme tomu ten ruský model. Takže abych odpověděl na otázku regionální bezpečnosti, tak nějak bude muset vzniknout nějaká formální nebo neformální dohoda s Iránem ohledně toho, jak budou využívány tyto paralelní sítě. Protože první známka potíží Eh, se objevila eh, už v souvislosti s Izraelem před několika týdny. Další zjevný partner pro nás je Rusko. Tady je ale problém v tom, že Rusko má se svým zapojením eh, vlastní problémy. Kromě toho Turci operují v Afrinu jenom proto, že Rusové to dovolují. A proto otázka zní, jestli je možná nějaká výměna s Ruskem, která by vytvořila v Syrii příznivější prostředí výměnou za například eh, uzavření příznivější dohody s Ruskem v nějaké jiné oblasti. Eh, tím bych skončil. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji všem panelistům za vynikající a jiné pohledy, než jsme zvyklí. Bylo to do diskuze skutečně velice zajímavé. Děkuji i všem účastníkům diskuze. Já bych jenom si dovolil ještě na závěr poznamenat, že odpověď na svoji otázku, kterou jsem předestřel, to je, je turecká armáda, která vraždí civilisty stále naším spojencem, jsem tady nenašel a to je důkaz toho, že tato odpověď se bude velice těžko hledat. Ještě bych si dovolil říct, že příští sede schůze bude v Bruselu ve středu 25. dubna 9 až 12.30 a 14.30 až 18.30 a ve čtvrtek 26. dubna 9.0 až 12.30. Děkuji všem, děkuji i tlumočníkům a děkuji pracovníkům sekretariátu. Nashledanou. One minute.